účinnosti 15. července pan Laurencio Rebega opustil frakci SAD a vstoupil do frakce ENF. Pan Juan Fernando López Aguilar 22. července 2015